zítra opět do 10.30 a nyní to bude krátká prezentace zprávy Patricie Toji ohledně sociální ekonomiky. Spravodajka má slovo na čtyři minuty. Děkuji, děkuji za slovo, pane předsedo. Jsem skutečně nesmírně potěšena tím, že se Evropský parlament věnuje této sociálně tržní ekonomice. Jsou to konkrétní návrhy, které jsou velice důležité, tak abychom pokryli a podpořili tento celý sektor. To je velice důležité. Myslím si, že bychom se měli věnovat této realitě, která je nesmírně důležitá v hospodářské realitě. Mluvíme se o 10% evropských podniků, které jsou součástí sociální ekonomiky, a to znamená 9% zaměstnanců. Zaměstnanosti rovněž jsou to různá družstva, asociace, združení, které sdílejí stejné hodnoty a které samozřejmě i přispívají k zvyšování DPH. Musíme samozřejmě ale zvýšit institucionální viditelnost těchto lidí v tomto sektoru, protože nejde o nějakou marginální záležitost nebo nějaké výjimky. Je to součást tržní ekonomiky, má to svá pravidla interní. Vnitřní trh to musí uznat, musí respektovat tuto část naší ekonomiky. Představuje to zboží, zaměstnává to sice jin, trošku jiným způsobem, ale je to součást celého trhu. Jakožto celku vidíme zde určité specifické prvky této ekonomiky, kterou bychom, na které bychom neměli zapomínat, neměli bychom je marginalizovat. Je to příležitost pro pracovní místa, solidarita, zodpovědnost, respektování důstojnosti pracovního života, to je nesmírně důležité Samozřejmě, že tyto společnosti sice pracují s kapitálem, ale ne jenom proto, aby dosáhly nějakých finančních výhod a dalšího kapitálu. Já se domnívám, že je to trošku i taková nějaká intelektuální nedostatečnost na naší straně, že to neuznáváme, protože je to součást sociálního modelu Evropy, je to součást našich hodnot. Měli bychom poukázat na to, jakým způsobem tyto podniky fungují, jakým způsobem fungují v rámci hospodářství, Domnívám se, že toto je spojeno se skutečnými zeměpisnými prvky, se skutečnou solidaritou, skutečnými občany. Nejde o nějakou spekulaci pouze nebo pouze zaměření na kapitál. Je zde v Osasi mnoho blaha našich občanů, pracujících. Je to součást sociálně prospěšné činnosti a domnívám se, že ano, právě v této oblasti bychom mohli na pomoci dalšímu společenskému sociálnímu rozvoji proto bychom měli podpořit tento sektor a nyní dovolte několik návrhů. Měli bychom mít k dispozici jasné definice, profily, které definice pokrývají, které podniky, které pracovníky. Měli bychom vědět, pojmenovat věci pravými jmény. Zároveň by členské státy měly vědět, jakým způsobem počítat, jakým způsobem, kolik pracovníků funguje v této oblasti ekonomiky, jakým způsobem to funguje. To jsou věci, kterým se musíme věnovat. Bude to vyžadovat čas, ale musíme vědět, o jakém počtu zaměstnanců, pracovníků zde mluvíme. Možná by nám mohl pomoci i výzkumný sektor, pro, to znamená analyzovat celou tuto oblast. Vím, že jsme udělali hodně na straně různých združení, nadací, družstev, Komise se, by se měla zabývat tím, jak využít tuto oblast. Samozřejmě nechceme mm, další zátěž, administrativu, byrokracii, jde o svobodu, sociální motivace a proto bychom měli analyzovat to, kde, jsou, kde, kde je užitek v této oblasti, kde jsou výhody a měli bychom na evropské úrovni podporovat právě tyto výhodné oblasti, pokud dojde k nějakému dialogu ze strany Evropské komise právě s těmito, s těmito sociálními podniky, se zástupci této sociální ekonomiky, jakým způsobem to bude probíhat. Budou to pouze ad hoc konsultace, nebo to bude součást stávajících programů. Samozřejmě, že to bude rozhodnutí komise, ovšem mělo by to být promyšlené rozhodnutí. Dále je to Evropská síť Help Me, to je síť, která funguje, i náš výbor evropský funguje velice dobře. Stínoví zpravodajové jsou zde k dispozici pan komisař Verheugen, s ním jsme měli několik možností výměny poznatku, názoru na tuto oblast. Ráda bych poděkovala, poděkovala komisi, poděkovala za jejich práci. Já si myslím, že bohužel nebudeme mít dostatek času do konce našeho našeho období, ale doufám, že to bude dostatek času, abyste konsolidovali určité matatelné iniciativy, něco, co by bylo opravdu realistické, co by bylo hmatatelné, tak aby další komise nezačala na nelané louce. Děkujeme, paní Toja, a nyní má slovo pan komisář. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vážení poslanci, komise vítá iniciativy Evropského parlamentu vzít v úvahu eh, stanovisko vlastního podnětu, který se týká sociální ekonomiky. Pochopitelně toto je velice důležitý sektor v průběhu ekonomické krize. Takovéto podniky eh, podnikají velice unikátním způsobem, protože eh, spojují ekonomickou, sociální výkonnost mezi svými členy a také naplní určité sociální cíle. To je účel jejich činnosti. Čili mají přispívat eh, do eh, sociální soudržnosti, zaměstnanosti, rozvoje na regionální místní úrovni, ochrany životního prostředí a sociálního zabezpečení. Podniky v oblasti sociální ekonomiky jsou součástí podnikové politiky, kterou prosazuje komise. Jsou to většinou mikropodniky, malé podniky, střední podniky, takže mohou mít výhody eh, z aktu pro malé a střední podniky. Co se týče sociální ekonomiky, chceme vytvořit eh, právní a správní prostředí v jednotlivých členských státech, kdy sociální ekonomika a takovéto typy společnosti, ať už jsou jakéhokoliv formátu, jakékoliv velikosti, mohou dále eh, se rozvíjet, mohou také naplňovat eh, své cíle. Čili Evropská Komise chce zajistit, aby takovéto podniky mohly dále růst a mohly prosperovat spolu s různými dalšími formami společností. Evropská komise tedy chce zajistit, aby veškeré komunitární politiky v oblasti hospodářské soutěže, eh, účetnictví, veřejných zakázek, zdravotnictví, zemědělství, bankovnictví, rybářské politiky, eh, partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem a tak dále, aby všechny tyto politiky vzaly v úvahu konkrétní potřeby, cíle, etos a pracovní styl takovýchto společností. Na závěr služby Evropské komise pracují na dokumentu, který udělá inventarizaci pokroku od roku 2004, co se týče prosazování združení, nadací a tak podobně a také zhodnotí situaci podniků v oblasti sociální ekonomiky a kde to bude zapotřebí, tam navrhneme další kroky, jak postupovat dál. Děkuji. Děkujeme, pane komisaři, a rovněž hlasovat budeme zítra o 10.30 a nyní to bude krátká zpráva paní Evangelii Campáze o duševním zdraví. Zpravodajka má čtyři minuty. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, vážení kolegové, dnes